participaci v budování míru. Když jsem byl v Turecku na oficiální návštěvě, hovořil jsem s prezidentem, hovořil jsem v parlamentu a hovořil jsem se zástupci občanské společnosti. Hovořil jsem také s patriarchou Bartolomějem o situaci v jejich zemi, přičemž prvotní důvod pro mou návštěvu bylo eh, obnovit mírová jednání, aby turecká strana eh, zaujala pozitivní stanovisko ke k otázce Kypru vzhledem k blížícímu se předsednictví Kypru v Radě EU. Hovořili jsme o svobodách, e, zejména o svobodě projevu, e, právech žen a právech menšin. Byl jsem ujištěn, že v nejbližší době začne e, práce na vypracování nové ústavy. Jak víte, v pondělí proběhly první volby v Egyptě po skončení režimu prezidenta Mubaraka. Egyptiané se zcela po právu chtějí účastnit politického života ve své zemi. Občanská společnost a politické strany musí společně zajistit, že výsledky voleb budou odrážet vůli lidu. Proběhly rovněž parlamentní volby v Maroku, po ústavních reformách bude mít parlament větší prav- pravomoci a větší zodpovědnost. Evropský parlament je připraven už i spolupracovat s, mor- s marockým parlamentem a to samé samozřejmě platí i pro parlament egyptský. S politováním konstatujeme však, že pozorovatelé voleb z EU nebyli přizváni, a to ani do Egypta, ani do Maroka. Toto je možným indikátorem měření eh, demokratičnosti voleb, tedy to, že jsou pozváni pozorovatelé z EU a s politováním eh, konstatujeme, že pozváni nebyli. Jak víte, v severní Africe a na Blízkém východě je celá řada dalších eh, situací, které pečlivě sledujeme a obecně řečeno sympatizujeme s pocity občanů v zemích eh, v našem jižním sousedském okruhu. A nyní tedy oficiální sdělení předsedy, prosím. Chci vás informovat, že podle článku 3 odstavec 3 a 4 jednacího řádu 21.11.2011 výbor pro právní záležitosti ověřil Eh, totožnost eh, Kenta Johansona, ověřil mandát Kenta Johansona a eh, hlasoval jednohlasně pro ověření Kenta Johansena